Myslím, že komise by měla co nejdříve připravit konkrétní návrhy týkající se eh, tohoto programu a aplikace programu Erasmus a Leonardo v této oblasti. Grazie, grazie, onorevole Bejon. Děkuji, eh, pane kolego. A nyní přejdeme k druhému sdělení. Eh, jde o opravu Eh, eh, eh, ratifikace dvou dokumentů odsouhlasených parlamentem a které se týkají požadavku na homologaci která se týká motorových vozidel, jejich i součástek a mm, dalšího vybavení. A tedy je to věc týkající se Eh, eh, týká se to eh, tedy spotřebitelů a ve smyslu článku 216 odstavec 4 je toto odsouhlaseno a leda, že by mm, alespoň 40 poslanců chtělo o tomto hlasovat. Jinak se to bude považovat za odsouhlasené. Nyní přejdeme k hlasování. Prosím, pane kolego. Pane předsedo, jenom 20 vteřin. Eh, prosím, eh, to je hrozný hluk tady. Zde my každý měsíc jsme nuceni dojet do Štrasbyku, ale někteří to dělají s potěšením. A já tady mám takový apel na předsednictvo, protože eh, zde chci ale hovořit i směrem ke komisi a předsednické zemi. Zde je to věc velice jednoduchá. My jako italská delegace, my eh, jsem eh, Eh, eh, sice jezdíme rádi, ale nemáme přímé lety mezi Římem a Štrasburkem a je to skutečně velice únavná, únavná cesta, která trvá celý den. Zítra jsem vyrazil v 10 a dorazil jsem se ve 22 hodin, takže prosím, to je apel za všechny, týká se to i Francie a Air France, eh, aby se tedy snažili a něco navrhli, abychom mohli jezdit do Štrasburku daleko s námi snáze a méně nepohodlně. Děkuji, pane Antinoro. Samozřejmě my tu vaši supliku předáme a předsednictvo udělá všechno, co bude v jeho silách, protože logisticky je to velice náročné. Já myslím, že se to netýká pouze italské delegace, ale teď nemůžeme zahajovat rozpravu na takovéto téma, protože máme hlasování. Přejdeme k hlasování. Pane Alfano. Prezidente... Alfano. Pane předsedo, já jsem se chtěla vyjádřit eh, k takové Eh, snaze eh, eh, nebo k tomu incidentu v Bruselu, v parlamentu a já myslím, že to bylo mimo jakékoliv pravidlo, protože jsme nebyli adekvátně upozorněni, že máme evakuace, že máme odejít a každý si dělal, co chtěl. Já se ptám, kolik peněz utrácí každý rok tento parlament na cvičení evakuace, na bezpečnost v parlamentu a instituce tohoto typu přece by měla mít nějaká pevná důkladnější pravidla. Děkuji, paní Alfáno. Gli uffici preposti hanno příslušné orgány eh, eh, zde Eh, eh, informovali eh, všechny osoby přítomné v parlamentu prostřednictvím ochranky. To bylo jediné možné v té chvíli. Ale já bych rád, abychom teď se zaměřili na hlasování a nezahajovali jakékoliv další rozpravy. Je to zpráva kopa, která nás teď čeká. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena zpráva tykal? Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Zpráva Gallagher. Jmenovitě. Hlasujte elektronicky jmenovitě. Všichni jste odhlasovali. Konec hlasování. Zpráva je odsouhlasená. Blahopřejeme a zpráva Royal, kdo je pro? Omlouvám se. Pokud jsem to špatně vyslovil, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. A blahopřeji kolegovi Royalovi. A nyní zpráva Okony. Jmenovitě. Hlasujte jmenovitě, zahajuji hlasování. Konec hlasování. drtivou většinou. Odsouhlaseno blahopřeji. Zpráva Matias. Kdo je pro? Proti? L. Odsouhlasena. Blahopřejeme paní Matias. Zpráva Kavada. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Blahopřejeme panu Kavadovi. Zpráva Teurer. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Blahopřejeme je zpravodaj zpráva Gardíny. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Blahopřejeme paní Gardíny. Zpráva Okony. Kdo je pro? Ne, omlouvám se. Blok číslo jedna. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Blok jedna odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat eh, o eh, celém návrhu v tomto znění, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlaseno. Eh, a jmenovitě nyní hlasujeme. Hlasujte jmenovitě. Konec hlasování. Drtivá většina je pro. Blahopřejeme. Zpravodaj další zprávy, pan Leichfried požádal o slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nebude to dlouho trvat, nebojte se. Ale mám důležité konstatování. Tento parlament se vždy staví na stranu demokratů a ne na stranu diktátorů a na stranu těch, kteří bojují za lidská práva co se děje eh, s těmi usneseními je samozřejmě důležité, ale já jsem teď velmi rád, že tady hovoříme o zprávě, která eh, upravuje hospodářské zájmy, protože i do této oblasti by se to mělo prosadit. Ať je to poprvé, kde se nám to podařilo. Chceme eh, zabránit tomu, aby se eh, software na dozor eh, dostal do rukou diktátorů nebo režimu, kteří by potom mohli eh, sledovat komunikaci svých občanů. Víme, že se ten software dostal v minulosti do Severní Afriky a tomu chceme v budoucnosti zabránit. V současnosti jde o to, aby ty kontroly proběhly ještě předtím, než eh, ty dodávky softwaru se uskuteční. Děkuji, děkuji kolego za toto upřesnění a nyní přejdeme k hlasování. Návrh 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Eh, návrh, eh, celý návrh takto změněný, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A nyní hlasujeme jmenovitě, hlasujte. Konec hlasování. drtivá většina odsouhlasila tuto zprávu. Blahopřejeme. Zpráva Fidanca. Hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Blahopřejeme zpravodaji Fidancovi. Zpráva je odsouhlasena. Zpráva kolegy Kocha. Odstavec 4. Kdo je pro? a hlasujeme jmenovitě. Omlouvám se. Prosím. Spravodaj požádal o slovo. Máte slovo. Vielen, vielen Dank. Děkuji, pane předsedající. Mám jenom jednu krátkou poznámku. Poslední minutě se tady rozšířil falešný hlasovací seznam od EPP, tak bych chtěl říci, že platí ten původní, ne ten, který se teď tady objevil. Va bene. Výborně. Dobře, odstavec čtyři, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Všichni jste odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlasen. Odstavec 12. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasen. 17. Kdo je pro? Proti zdržel se, odsouhlasen 25, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 28, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen 29, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 30, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 31, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 34, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen 37, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen odstavec 46.1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 47. A to po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasena. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasena. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 52. Kdo je 50? Hlasujte o odstavci 50. Všichni jste odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlasen. Velkou většinou. 52, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasen 54. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasen 7. A budeme hlasovat Hlasujte nyní o odstavci 54. Všichni jste odhlasovali. Konec hlasování. Odsouhlasen. I tento byl odsouhlasen. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 101 První část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasená. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasená. 103, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. A nyní hlasujeme o e, takto pozměněném návrhu, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Blahopřejeme. Zpráva 9 omlouvám se, kdo ne, kdo je pro, ale hlasujeme o odstavci, 50, o odstavci 23, první část pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, druhá část pro, proti, zdržel se, odsouhlasena, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuta. 29, kdo je pro? Dobře, takže hlasujeme o třetí části. Hlasujte o třetí části. Konec hlasování. Je zamítnuta. Odstavec 29. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme, prověříme jmenovitě odstavec 29. Hlasujte. Konec hlasování. odsouhlasen. 40, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 41 pro. A stejná většina jako předtím. Chcete to prověřit? No tak prosím, můžeme. Ne, 41 hlasujeme, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 42, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. 43 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Odstavec 45, první část, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, Odsouhlasen. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Hlasujeme elektronicky o druhé části odstavce 45. Konec hlasování. Zamítnuta. A nyní úvodní ustanovení D. Pro? Proti? Hlasujte, hlasujte o ustanovení D. Konec hlasování. Odsouhlasen. Návrh <laughs> usnesení nyní, kdo je pro celý návrh, proti, kdo se zdržel. Návrh je odsouhlasen. Blahopřeji panu Devovi. Zpráva Cimr. Zpráva Cimr. Nyní. Odstavec 36, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasena. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel odsouhlasena? Prověříme, prověříme druhou část. Hlasujte o druhé části. Konec hlasování. Je zamítnuta. Odstavec 39. Eh, po částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasena. Druhá část pro. Proti. Zdržel se odsouhlasena. Odstavec 40 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdržel se odsouhlasena. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdržel se, odsouhlasená. 41, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 43, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 44, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 46, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 53, první část pro, proti, zdržel se, odsouhlasena. Druhá část pro, proti, prověříme. Prověříme druhou část. Hlasujte o druhé části. Konec hlasování. Odsouhlasena. 58. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 63. První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasena. Druhá část. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuta. 70. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Prověříme. Hlasujte o odstavci 70. Konec hlasování. Odsouhlasen. 73. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasená druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Hlasujte. Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. Je odsouhlasena. 74. První část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasena. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Odsouhlasena. Úvodní ustanovení D. První část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasena. E, návrh usnesení jako takové. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Blahopřejeme paní Cimr. Zpráva Traskovsky. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, omlouvám se. Odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Nyní návrh usnesení jako takové. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Blahopřejeme Eh, eh, kolegovi Traskovskému. Zpráva Gaspary. Odstavec jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odstavec dva, Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Návrh jedna, Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odstavec sedm eh, Po částech. První část. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, na druhá část, kdo je pro, proti, druhá část, hlasujte elektronicky o druhé části. Konec hlasování. Druhá část je zamítnuta. Odstavec 8, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, na Druhá část, kdo je pro, proti, a prověříme elektronicky druhou část. Hlasujte. Konec hlasování je zamítnuta. Odstavec 11. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Hlasujte. Hlasujte elektronicky o odstavci 11. Konec hlasování je zamítnut. Návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Odstavec 14 po částech. Nejprve název odstavce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen odstavec 14 po částech. Kdo je pro první část? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasena druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je odsouhlasen. Odstavec 21. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 23, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasena druhá část. A, a omlouvám se, nějak jsme to předběhli. Ne, ne, ne, dobře. Druhá část, kdo je pro, proti, a, takže budeme hlasovat elektronicky o druhé části. Konec hlasování je odsouhlasená. Odstavec 24, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasená. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasená. 34, kdo je pro, proti, zdržel, ne, hlasujte, hlasujte o návrhu, o, pardon, o odstavci 34. Konec hlasování je zamítnut. 36. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasená druhá část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasena. 39. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasena. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasena. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? odsouhlasen. Prověříme, dobře. Prověříme, na, prověříme odstavec 43. Hlasujte. Konec hlasování. Je odsouhlasen. 45, první část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Odsouhlasená druhá část. Kdo je pro? Proti. Zvedejte ruce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasená. 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. Uh, úvodní ustanovení K. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Odsouhlasen. Uh, ustanovení L. První část pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? odsouhlasen? A nyní jmenovitě mm, budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Hlasujte. Konec hlasování. Návrh je odsouhlasen, blahopřejeme zpravodaji, děkuji a dobrou chuť. Káro prezidente Schulz. Mm, pane, eh, milý pane předsedo Schulzi, dobrou chuť. První, kdo se chce vyjádřit ke zprávě Kopa eh, je Guido Milana.